v oblasti mezinárodního obchodu a věřím, že budeme pokračovat touto cestou i do budoucna. Děkujeme, říká pan předseda. Toto bylo poslední vystoupení v oblasti vysvětlování hlasování. Tím končím eh, toto zasedání.